Allora, buongiorno a tutti. Approvazione. Dobrý den všem. Dovolte, abychom eh, přijeli návrh pořadu jednání. Nevidím, že se nikdo hlásí s připomínkami, takže eh, přijímáme pořadu jednání a okamžitě bych rád přivídal pana komisaře Dačana Čalose. Děkuji, že jste mezi nás dnes eh, přišel. Eh, pan komisař eh, nás bude informovat o nejnovějším vývoji, pokud jde o EHEC, která bohužel způsobila umrtí 30 osob v Evropě a závažné zdravotní problémy k dalším třem tisícovkám. Jsme rádi, že zdroj této nakázy byl tedy zjištěn a že tedy ta hygienická krize je do velké míry již zřejmě za námi. Nicméně eh, výrobci ovoce a zeleniny v Evropě trpěli a nadále trpí eh, vážnými důsledky, pokud jde o ty falešné obvinění okurek, eh, rajčat a dalších druhů zeleniny. Neprodané neprodaná produkce vedla ke ztrátám na úrovni 400 milionů euro. Především to tedy postihlo španělské zemědělce, dále italské, nizozemské, německé a francouzské výrobce. Komise navrhla 210 milionů euro jako balíček na kompenzace, což vítáme jako první krok, ale v celé řadě států toto jaksi nestačí na kompenzaci těch způsobených ztrát. Je eh, potřeba tedy posílit naši schopnost reagovat eh, na takové krize. My jsme nedávno navštívili Spojené státy, pane komisaři, a viděli jsme, že celá eh, velká část tedy zemědělské politiky se týká právě řízení krizí. Já bych chtěl požádat kolegy, aby své otázky kladli pouze v souvislosti s EHEC a se přijatými opatřeními. Děkuji, pane Čolosi, a nyní máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Skutečně, tak jak jste zdůraznil, a jak je známo od 26. května od té doby, kdy eh, krize v Německu v souvislosti s E. coli eh, se tak eh, prohloubila, je sektor zeleniny a ovoce v Evropě zatížen a prožívá obrovskou ztrátu a snížení prodeje. Již několik týdnů před tím byly však ceny ovoce a zeleniny nižší asi o 20 Poté však cena klesla silně v důsledku krize s hekem. Trh se dále však vyvíjel lépe. Eh, také v souvislosti s chováním a s důvěrou spotřebitelů eh, a s otázkou zjištění zdroje eh, této infekce. V Německu však bohužel mm, byla identifikace původce velmi pomalá a týden po oznámení identifikace zdroje jsme eh, dále sledovali vývoj na trhu. Během eh, silné krize jsme se snažili eh, reagovat co nejrychleji a jak již jsem řekl, že sám v určitém momentu jsem vyráběl zeleninu a víme, co to znamená, když jedno euro je pokles z týdne na týden a vím, jak to potom vypadá také v ročním vývoji. Proto bylo nezbytné velmi rychle zareagovat na trhu eh, s danými eh, prostředky. Jak jsem také v radě řekl, že na základě poslední reformy eh, zemědělské politiky a především na základě tržních opatření má komise velmi málo prostředků politiků, aby rychle zareagovala v takovýchto situacích. Doufám, že na základě posledního legislativního balíčku eh, pro eh, reformy trhu eh, doufám, že budeme mít k tomuto balíčku dostatečnou podporu Evropského parlamentu a rady. Tento balíček by nám měl umožnit rychle reagovat. Tím, že některé mechanismy trhu již eh, nemůžeme využít, eh, to vede k tomu, že vlastně máme nedostatek nástrojů. A v této situaci eh, jsem měl podporu všech kolegů v komisi a to tak, abych využil článek 191 celého zemědělského režimu. Jak eh, jistě víte, začátkem června jsme eh, měli eh, mimořádnou radu ministrů, kde jsem předložil návrh, návrh, který umožní kompenzovat ztrátu ve výši 50 všem výrobcům zeleniny a všem Eh, výrobcům umožníme kompenzaci ve výši 70 tedy všem i těm, kteří jsou mimo eh, asociace výrobců. Tento kompenzační návrh eh, byl předložen a vybrali jsme tedy ty produkty, které byly nejvíce dotčeny nedůvěrou spotřebitelů v tomto sektoru. A také jsme vybrali ty eh, výrobky, eh, v nichž eh, nebo pro něž máme málo možností na skladování sklizně. Jsou to tedy takové produkty, které jsou velmi citlivé na skladování okurky, rajčata, hlávkový salát a podobné eh, zelené saláty, eh, dále eh, také papriky a cukety. Vybrali jsme tedy pět výrobků, které byly nejvíce dočeny touto situací a v jejich sektoru je možnost velmi malá přizpůsobit tedy ten prodej objemu sklizně. Mobilizovali jsme pro tato opatření finanční obálku 210 eh, milionů euro, to již bylo publikováno. A hned z počátku jsem řekl, že tato obálka komise eh, která byla připravena hned, eh, abychom připravili situaci, je tedy prvním krokem, ale budeme eh, analyzovat poptávku členských eh, států na kompenzace a to do konce června. Do konce června tedy výrobci mohou předkládat eh, své žádosti a začátkem července budou předloženy seznamy s těmito žádostmi eh, výrobců. Eh, pak budeme analyzovat tyto žádosti a podíváme se na jejich výši pokud bude nutné, budeme dále se zabývat eh, navýšením, případným navýšením této první finanční obálky na základě eh, těchto žádostí. Takže hned, jak tyto žádosti dostaneme, začneme s výplatou v červenci a podíváme se samozřejmě také na vývoj na trhu. Bylo však eh, nezbytné také stanovit eh, určité maximum kompenzace, eh, aby nedošlo k přílišné kompenzaci. Ta volatilita cen byla rozdílná v jednotlivých zemích. Měli jsme tedy také 50 kompenzace pro výrobce mimo asociace a to na základě oblasti Eh, pardon, na základě eh, období 2008-2010 to byly ty ceny, které byly určitým základem pro výpočet kompenzací mnohé výrobky v tomto období 2008 až 2010 měly ceny vyšší než eh, v letošním roce, tedy než v červnu eh, tohoto roku. Tuto referenci jsme eh, si vybrali, protože bylo nutné mít skutečně věrohodné údaje o cenách. Tyto ceny jsou tedy výhodnější pro výrobce ve srovnání s dnešními cenami. Zároveň, a vím, že většina z vás eh, má zájem eh, dozvědět se, co bylo navrženo pro nečleny eh, výrobních asociací. A proto jsme také navrhli opatření pro organizace výrobců a to na základě těch maximálních částek. Sledovali jsme možnost kompenzací navíc k těm náhradám pro členy asociací za určitých podmínek je i toto možné, ale snažili jsme se eh, veškerá omezení co nejvíce omezit. Snažili jsme se také, aby eh, ty operační programy nebyly dotčeny situací po krizi. Tolik eh, tedy několik informací, které jsem vám chtěl dát ale také jsem ještě nehovořil o vývoji trhu po oznámení eh, tohoto opatření a po eh, oznámení identifikace zdrojů eh, této infekce. Já doufám, že příští týden budu mít tedy ještě novější informace a budu se snažit vás co nejrychleji informovat o těchto posledních informacích. Tolik můj úvod a očekávám vaše otázky. Děkuji, pane komisaři. Děkujeme vám za eh, toto důležité prohlášení. Takže pustíme se tedy teď do diskuze. Ještě dovolte jednu poznámku. Zcela jistě budou položeny otázky mimo tyto kompenzace. Já si uvědomuji to, že v následujících měsících eh, budeme muset eh, také ještě eh, udělat určitá opatření reklamního typu pro větší spotřebu zeleniny. Nejde tedy jenom o identifikaci zdroje této infekce. To také naznačilo, že není dotčen celý eh, sektor a proto také připravíme určitá opatření eh, na podporu eh, a komunikaci o zemědělských výrobcích tohoto typu. Doufáme, že na podzim nejpozději budeme moci celou kampaně zahájit a doufáme, že Především sektor zeleniny bude moci využít těchto opatření. Děkuji, pane komisaři, takže pustíme se do eh, debaty. Prosím, buďte struční, kolegové. A Bedeš, prosím, máte slovo. Ano, pane předsedo, pane komisaři, děkuji že dnes můžeme diskutovat o tomto tématu a ještě než budeme hovořit o penězích a pro e, výrobce zeleniny bych chtěl připomenout, že jsme byli dočeni takovou krizí, která skutečně měla masivní dopady také pro lidi, pro lidi, e, kteří onemocněli v Německu e, zemřelo 39 osob, víc jak 2000 jich onemocnělo a asi 200 z nich bude mít celoživotní zdravotní problémy v tomto důsledku. V době krize jsem nechtěl být ministrem na ochranu spotřebitelů a to bez ohledu na to, co e, ministrině udělala. Vždycky byla e, organizována, e, když by někdo zemřel pouze po prvním opatření, tak by hned všichni atakovali tuto ministrini. Mnozí také říkají, že ta varování byla publikována velmi rychle, ale musíme se na to podívat diferencovaně. V Německu máme federální strukturu, takže spolkové země jsou kompetentní pro eh, tyto záležitosti a právě hamburská senátorka vyslovila ono podezření, eh, že ta bakterie je ve španělských okurkách a spolkové ministrině eh, nezůstalo nic, ne než vyslovit určité varování. A to varování bylo omezeno pouze na severní Německo, což nepomohlo obyvatelstvo eh, mm, reagovalo panicky a eh, zřeklo se konzumace zeleniny Pane komisaři, bez eh, požadování kompenzací bych chtěl upozornit na to, že nebyli dotčeni pouze výrobci zeleniny. Nýbrž občané v Německu, spotřebitelé v Německu eh, také nejedli mozzarellu, protože když nemohou jíst rajčata, tak nejedí ani mozzarellu. A eh, tato produkce mozzarelly musela být silně omezena. A teď ke eh, krizovému managementu v Bruselu. Děkuji vám, pane komisaři, za to, že jste zareagoval velmi rychle a že eh, ta částka 150 milionů byla navýšena na 210. Všichni víme, že tyto finanční prostředky nebudou dostačující pro očkodnění všech. Proto se vás chci zeptat, pane komisaři, eh, jaké návrhy můžeme předložit společně, abychom v budoucnosti disponovali disponovali dostatečnými finančními prostředky eh, v případě krizí, které vypuknou a určitě takovéto krize vypuknou, to je zcela jisté. Eh, musíme o tom přemýšlet, ale projednat to také s členskými státy, s rozpočtovým výborem a podobně. Bylo by tedy vhodné, kdyby 2% finančních prostředků v oblasti agrární jsme měli ročně v rezervě v krizovém fondu. Je však nutné zajistit, aby ty prostředky skutečně skutečně v pokladně zůstaly a aby eh, nezbuzovali eh, touhu eh, využít je pro jiné opatření Galileo a podobně. Měli bychom mít možnost si finanční prostředky naschromáždit. Alberte, Děkuji, Alberte. Irače Garcia Pérezová. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala panu komisaři za to, že nás, mezi nás dnes tedy zavítal, aby s námi pohovořil o opatřeních, která byla přijata eh, ve věci eh, této krize zeleninového sektoru v souvislosti s touto epidemí. Dovolte, abych nejprve eh, pokondolovala rodinám, kterých se toto dotklo vůbec tím nejhorším způsobem. A mm, také, abychom vyjádřili solidaritu těm, kteří onemocněli a popřáli jim uzdravení. Jsme tu tedy od toho, abychom se zamysleli eh, nad tím, jak na takovou tu krizi eh, reagovat. Eh, během našich parlamentních diskuzí v této věci jsme zmiňovali eh, některé věci, kde došlo k chybám v řízení krizí, například ten systém varování, se, jak se tady zdá, fungoval, pokud jde o původ té nákazy, ale nehovořil o distribuci, což postihlo celý sektor a především tedy ve mé zemi, ve Španělsku, eh, došlo téměř ke kolapsu, k obrovským škodám a naši výrobci byli poškozeni. Naším úkolem dnes je tedy zamyslet se nad tím, či pohovořit o tom, co komise udělala proto, aby eh, toto řešila. Jsou tu některé mezery v těch opatřeních, která byla přijata. Navrhovaná regulace nebyla eh, jednomyslně přijata. Čtyři státy proti ní protestovaly. Každopádně bychom chtěli poděkovat eh, panu komisaři za to, že si na nás udělal čas a budeme se velmi těšit na jeho odpovědi na další otázky. Toto je krize, která je velmi odlišná od eh, sektoru v mlékáren, eh, od krize v mlékárenském sektoru, protože tady nedochází k distribuci prostředků podle státu. Týká se to států, které vyrábějí tyto plodiny spíše než států, které byly tedy poškozeny od začátku. Já bych chtěla tedy požádat pana komisaře, aby navrhl nějaká další opatření. My chápeme, že tato regulační opatření lze rozšířit i na další eh, výrobky, například na sezónní ovoce a zeleninu, ale kromě této regulace může komise přijmout i jiná opatření, například zabránit eh, tomu, aby naše obchodní partneři přijímali arbitrární opatření, jako například úplné uzavření hranic a tak dále. Je potřeba, aby tam eh, zůstala určitá flexibilita při provádění těchto opatření, tak aby nedocházelo k tomu, že tedy některé zeměpisné oblasti budou takto mm, postiženy. Velmi jsem uvítala tu eh, jak se promoční, tu reklamní činnost, kterou komise eh, připravuje, k tomu také již máme nařízení a je potřeba, abychom v tuto chvíli obnovili důvěru v evropské výrobky. Je potřeba, abychom všichni usilovali o to, aby byly vedeny informační kampaně také pro spotřebitele mimo Evropskou unii. Jedině tak eh, zajistíme, eh, že eh, to bude hm, jaksi plná hm, znalost, plné porozumění toho, jaká je evropská výroba, co nabízíme. Musíme také najít nové nástroje které by nám v budoucnosti umožnily lépe reagovat eh, na krize podobné té, kterou jsme právě prošli. Děkuji. Já se omlouvám kolegům. Nechci krátit čas koordinátoru, ale musíme být struční, prosím. Velice krátce první otázka. Eh, můžete nám potvrdit, že teď už byl identifikován zdroj této nákazy? Byly to ty bioklíčky, fazolové klíčky, byly příčinou a můžete nám dát aktuální informace o tom, kam zatím vyšetřování dospělo, co to vlastně všechno způsobilo. A druhá otázka, ta se týká samozřejmě následné reakce. Evropských odborníků a tak dále. Problém byl s tím, že se nedalo zjistit v čem nebo kde je zdroj. Můžete nás ujistit o tom, že komise a německé orgány provedou transparentní a hloubkovou analýzu vyšetření toho, co se vlastně stalo, co se udělalo správně, co se udělalo špatně a zjistíte, co musíme udělat, abychom vylepšili reakci na takovéto krize? Protože to mělo obrovský dopad v celé Evropě. A samozřejmě celé řadě farmářů to v podstatě zničilo život. A postihlo to i ostatní. A pak mám ještě třetí otázku, na kterou bych rád slyšel odpověď. Ruský trh. Přibližujeme už se tomu, že se nám ruský trh otevře? A budeme svobodně obchodovat? A nebo jsou tam pořád ještě potíže? Protože je jasné, že všichni vidí, že jak se trhy obnovují, oživují, je naprosto zásadní, aby se ruský trh otevřel evropským e- exportům. Možná, že nám můžete dát aktuální informace. A poslední věc těch 110 milionů eur, to jistě vítáme, ale odkud to pochází v rozpočtu? A je tady prostor pro další prostředky, kdybychom to, kdybychom to považovali za nutné? Děkuji, Georgi. Martin? Ano, pane komisaři, děkuji, že jste přišel eh, mezi nás. Ta krize ještě není ukončena, dochází k novým projevům eh, nemocí, eh, ale už to nedělá ty velké titulky. Byl nalezen zdroj, ale nikoliv příčina tohoto onemocnění. Je nutné skutečně vysvětlit, odkud je ten zárudek. To ještě není jasné. A v Německu došlo tady k nálezu této bakterie také také v jednom potoce a tak si klademe otázku, jak to bude ještě pokračovat, co ještě může se objevit. Nemůžeme tedy hovořit pouze o očkodnění, musíme hovořit i o jiných zážitostech, jako jsou příčiny této krize. Čili ta otázka je, odkud to pochází. A já připomínám, že jsme vedli dlouhou debatu o velkém používání používání antibiotik v zemědělství. I zde je nutné eh, položit otázku eh, právě v důsledku této nemoci, eh, která se těžko léčí. Proto se také ptám, jak je to možné, že to trvalo tak dlouho, než byl krizový mechanismus zahájen? Mohli jsme se z toho poučit. Ukázalo se totiž, že Evropa potřebuje lepší krizový management. Německo skutečně také nereagovalo nejlépe. Ta federální kompetence těch kontrolních a sanitárních orgánů vedla k tomu, že reakce byly opoštěné a pro spotřebitele to bylo velmi nejasné. To znamená, že potřebujeme skutečně evropskou koordinaci takovýchto krizových jevů, tak abychom věděli, že eh, to je spolehlivá informace, která je publikována. Eh, pak je nutné také reagovat a e, doporučit změny v, ve stravování. To nestačí udělat e, národně nebo federálně. Otázka krizového fondu, to je otázka, kterou musíme položit, to je zcela jasné. Také v souvislosti s budoucí zemědělskou politikou je nužné si položit otázku, odkud jste vzali ony peníze, které se nyní nabízejí. To musíme vyjasnit a je také jasné, že nemůžeme vyrovnat všem všechno. To eh, je pouze určitý pomocný fond e, i ostatní e, z toho profitovali. Tedy ne, nejedlo, neznamená to, že se nejedlo nic, ale jedlo se něco jiného. Takže konkrétní otázka na pana komisaře. Jak jsou e, očkodňováni výrobci klíčků? To není zelenina. Do jaké skupiny spadají tito výrobci klíčku? Ano, i to je konkrétní záležitost. A závěrečná otázka jak chcete zajistit to, že v budoucnosti, a obávám se, že to nebyla poslední krize, eh, jak můžeme tedy eh, vypracovat Evropský fond, eh, varova, systém varování, očkodňování, abychom nereagovali tak chaoticky, jako v případě této krize? James Nicholson. Yes, sir, I... Ano, já rozhodně budu velice stručný. chtěla bych také vyjádřit eh, soustrast s těmi, kdo trpěli. Těm, kdo přišli o život, i těm, kdo trpěli jako producenti. Zřejmě řada z nich přišla o živobytí. A rozumí se samo sebou, že bezprostřední reakce a nějaké posuzování může způsobit spoustu škod. zcela jistě v rané fázi v tomto smyslu zazněly určité poznámky, připomínky. A chci reagovat, protože eh, už jsme položili důležité otázky, jak říkal George. Ta analýza musí zajistit, že použijeme v praxi poučení. A to je jedna z věcí, na které často zapomínáme. Velice často zapomínáme, co se vlastně stalo. V minulosti už byla řada jiných krizí, které postihly celou Evropu. A některé z těchto krizí už prostě nerespektují hranice. Můžete říct, že Evropa je schopná reagovat bez ohledu na to, jestli jde o tento problém nebo jiný problém? Protože zcela jistě nějaký další problém v nějaké fázi vznikne. Jste si jistý tím, že jsme schopní a máme takovýto mechanismus, můžeme reagovat? Dobře, děkuji. Tolik tady koordinátoři. Takže kolegové, opravdu buďte struční. La Fontana, prosím, Lorenzo. A pak ostatní. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stručný. Je tady taková zásadní věc, pane komisaři. Stá se, že v zemědělství je každých pár měsíců nějaká krize a my se musíme naučit nějak s těmi krizemi vypořádat i ve vztahu k médiím. To je naprosto zásadní. Vy jste na to také odkazoval. Protože vidíme, že nakonec nejvíc trpí ti producenti. A druhá otázka? Ty prostředky, které byly vyčleněny, jak říkal náš pan předseda, musí být pouze prvním krokem, protože ta situace je velmi závažná. A musíme zajistit, že se opravdu dostanou k producentům. Neměli bychom mít žádné problémy s tím, že těm, kdo o něco přišli v této krizi, skutečně dáme nějaké prostředky. Tomu musíme věnovat zásadní pozornost. Děkuji. Děkuji, Lorenzo. Ranska Sia, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já přejdu, přejdu přímo k jádru věci. Díky Lisabonské smlouvě je komise nedotknutelná. Může po škodě vzniknout škoda producentům nebo občanům a dočkáme se jen politické reakce. Ta peněžní částka je velice malá v porovnání s tím, jaké škody byly způsobeny. V hlavě dva rozpočtu máme 100 milionů eur a velice malou částku vyhrazenou pro tuto krizi. Nepokrýváme všechny produkty, všechny země, které to postihlo. Dostanou všichni stejně. Nepokrývá to všechny producenty. Já myslím, že na velké škody potřebujeme velkou pomoc. Velkou škodu nemůžeme nahrazovat maličkou náhradou. musíme obnovit image kvality španělských producentů. Musíme na tom opravdu pracovat. Až do září. Proč nechat prostě uplynout léto? Musíme obnovit eh, tuto dobrou image okamžitě, protože za to nemohli ti producenti ve Španělsku, Portugalsku, Francii, v Polsku nebo jinde. A vidíme, Pořád ještě vidíme biookurky ze Španělska na tom seznamu. Když si na ten seznam kliknete, tak je tam uvedeno, že případ byl uzavřen, ale podle slov komise jde o technický problém. Vyčleňte na to vaše pracovníky, aby se napravily ty odkazy na španělské producenty. Já se omlouvám, kolegové, opravdu musíme být struční, protože pan komisař musí reagovat, pak ještě musí odejít. Pak musí odejít Josebové. Ano, rychle. Tři otázky. Za prvé, ohledně krizového fondu a jeho rozpočtu. Jak je možné, že je tak obtížné nalézt peníze, když 450 milionů nebylo využito v oblasti eh, zemědělství a má být využito pro projekt ITER? To je, myslím, nepřijatelné a měli bychom tyto prostředky použít pro takovéto situace. Když eh, jsou zde nevyužité prostředky, tak eh, prosím navrhu navrhuji, aby takovéto prostředky byly využity do fondu eh, pro řešení krizí. Za druhé, rozpočet. Já se domnívám, že celá jasně potřebujeme skutečný rozpočet pro zemědělskou politiku. Není možné rozpočet pro zemědělskou politiku snižovat, to je celá jasné. Já se domnívám, že je nutné navýšit eh, celý eh, tedy rozpočet pro eh, zemědělské fondy. Dnes vidíme, že v USA proběhají také krizové záležitosti a je nutné se na to připravit. Potřebovali bychom tedy eh, navýšit eh, celý eh, rozpočet EFSI. Nový případ máme ve Francii a to v souvislosti s mletým masem, prodejnách Lidl na severu Francie. Uvědomujeme si, že v této krizové situaci s E. coli probíhá skutečně drama. A to proto, že není eh, sledovatelnost. Je zde několik eh, zemí, které vyrobily toto maso. Eh, zvířata byla na různých jatkách a pak to bylo propojeno. Nemáme žádnou záruka pro spotřebitele. Není možné prostě zjistit, odkud téma, maso pochází. Eh, je zde určitý eh, proces výroby tohoto výrobku, který je prostě nepřijatelný. Tolik mé otázky. Pan Veneš? Sr. Presidente, eu queria começar por agradecer a presença do Sr. Comissário e também... Já bych chtěla začít tím, že poděkuji panu komisaři za to, že přišel mezi nás a že nám přinesl relativně pozitivní výsledky. Mám tři body, které chci zmínit. Za prvé, otázce eh, opětného získání důvěry spotřebitelů eh, vůči těmto produktům a snížení spotřeby v celé Evropě. Vy jste eh, to již zmínil, ale stejně jako kolegyně Erance se domnívám, že je nutné reagovat rychle také v souvislosti s němi reklamními opatřeními. Tady není možné čekat. Je nutné podpořit eh, eh, odbyt. Je to skutečně krize veřejného zdraví, eh, o kterou zde jde. Eh, tato krize byla špatně řízená a ten problém eh, v oblasti zeleniny vyvolal určitou lavinu. Dále kompenzace. Samozřejmě, že je dobré že je navržena kompenzace, ale mohlo by toho být víc. A samozřejmě, že ta částka by měla být více eh, přizpůsobená situaci, která vznikla. Dále systém včasného varování, který nefangoval dostatečně. A celá jistě, pane komisaři, jste nám předložil dobrou analýzu problému, ale ráda bych ještě slyšela o tom, co chcete udělat, aby se to zlepšilo, aby to bylo jinak organizováno, aby vše lépe eh, fungovalo, aby se lépe řídila krize. Děkuji, pan sekretářka Pagrodus. Uvažám, že podjetí działania przez já myslím, že to, co udělala Evropská komise, nestačí. Protože ten problém zaninářského, ocenářského odvětví je velice složitý. Producenti jsou eh, v obtížné situaci. Za druhé, ta navrhovaná opatření se pojí s příliš velkou byrokracií. a navrhovaná náhrada má prospět spíš organizacím producentů. A to není příliš moudré, zvlášť v nových členských státech. A proto bychom měli dávat náhradu jednotlivým producentům. Samozřejmě při uplatnění náležitého postupu. Myslím, že bychom měli vytvořit jakési národní obálky a poskytnout větší příležitosti předložení specifických řešení pro konkrétní země. Navíc ta opatření nepokrývají všechny produkty. Třeba žampiony. To je věc, která se hodně dotýká Polska a je to hodně rozšířené. Pokud je o Rusko, musíme si vyvodit určité závěry a musíme o těch věcech mluvit v rámci bilaterálních vztahů mezi Evropskou unii a Ruskem. A musíme odpovědět na otázku, v čem spočívá problém, pokud je o systém kontroly a monitorování. Rudus a potom Delange. Děkuji za to, že jste přišel, pane komisaři. Eh, Přesto však eh, prožíváme velmi obtížnou situaci. Je mnoho mrtvých, eh, tisíce nemocných a těžce nemocných se velkými dopady celoživotními. I když tedy ten první, ta první vlna již uplynula. Zdrojem je pravdě, jsou pravděpodobně klíčky, ale nové je to, že tento zárodek byl nalezen také v určitém potoku a pravděpodobně touto cestou vstoupil do celého systému. Chtěla bych vyjádřit soustrast všem, kteří byli dočeni. Mnozí pěstitelé eh, prožili eh, velikou ztrátu. Eh, v Německu lidé nejedí syrovou zeleninu a proto se chci zeptat. Neměli by všichni pěstitelé zeleniny eh, dostat eh, kompenzaci a to eh, nehledě na typ zeleniny nebo ovoce. Jak to vypadá s jahodami? Jak to vypadá s rukolou? Rukola není salát, to znamená, že zde nebudou placena očkodnění. Přitom máme 90% snížení odběru z jednotlivých zemědělských výrobců, ale přitom se platí především členům eh, združení výrobců. Chtěla bych eh, poprosit, eh, abychom nepřemýšleli národně, ale evropsky. Vždyť všichni pěstitelé a zemědělci jsou tím dočeni. Jsem velmi rád, se žádal o vytvoření krizového fondu eh, celkově. Již v souvislosti s dioxinovou krizí jsem toto žádala. Domnívám se, že bychom co nejrychleji měli toto uskutečnit, protože následující krize nám nám hrozí. Děkuji, pan Mato. Velmi krátce. Nejprve chci doplnit. Chci, chci poblahopřát komisaři k tomu, jak rychle se mu podařilo mobilizovat ten fond. Na rozdíl od pana Dali, který měl sednout do letadla do Ruska do dvou dnů od toho okamžiku, kdy nás postihla tato krize a pokud vím, tak tam pořád ještě neletěl. Jeho reakce podle mě byla příliš pomalá. Vaše v oblasti zemědělství byla rychlá a já vám k tomu chci poblahopřát. Mám jednu konkrétní otázku. Myslím si, že nedostatečně vynakládáme prostředky. Nemluvím o té marži. Myslím si, že tady máme prostor, i když se podíváme na marži, je tam v rozpočtu asi 800 milionů. Teď využíváme 210 milionů. Takže odpovídá to otázce George, jaký prostor je tady proto, abychom případně ještě dál rozpracovali ten nouzový fond. Například pěstitele okurek anebo rajčat, kteří se sice úplně nezbavili své produkce, ale prodali za velice nízkou cenu, 1 nebo 2 centy za kilo, to není normální cena. Pokud vím, tak ti vám ušetřili 2 centy. Neměli bychom jim také pomoct prostřednictvím tohoto fondu? Ráda bych eh, dostala konkrétní odpověď. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Především chci všem připomenout, nakolik utrpěli oběti a především španělští producenti v důsledku nezodpovědných kroků, bez jakýchkoliv důkazů, bez jakéhokoliv varování. To způsobilo velkou škodu na těchto trzích. Poškodilo to prestiž naší vysoce kvalitní produkce ve Španělsku. U nás platí velice přísné bezpečnostní požadavky, kvalitativní požadavky ve Španělsku. A chci vyzvat k komisi k tomu, aby zajistila, že už k tomu nedojde. Měli bychom uplatnit i nějaké tresty. Rád slyším, že komisař mluvil o náhradách, o kompenzaci, ale není to dostatečné, jednak co do objemu, jednak co do škály pokrytých produktů. Nebylo by dobré, kdybyste časem přišli a začali říkat, že se nevyužili všechny prostředky, protože skutečně nebude to proto, že nebyla dostatečná poptávka, ale proto, že to bylo omezeno na určité produkty. To prosím zohledněte. Děkuji, Olenička, a pak Mato. Děkuji. Já se domnívám, že dnes, pokud je o inspekci potravinové bezpečnosti, výrobců masa a mléka, Veterinární systémy fungují dobře, ale ostatní inspektoráty ne. V jednotlivých zemích máme různé systémy. Produkci bereme na globální úrovni, takže v budoucnu bychom ten systém měli analyzovat a měli bychom najít nějaká moderní řešení, které je kompatibilní v celé Evropské unii. Nejenom pokud jde o výrobu masa nebo mléka. Dnes ta hrozba přichází i z dalších sektorů, jako je třeba ovoce a zelenina. Výroba zeleniny. To je jedna věc. Za druhé, Rusko zatím nezrušilo embargo a například není možné prodávat eh, polské ovoce a zeleninu v Rusku a to má závažné důsledky a je to výsledek systému, který se neosvědčil, inspekcí, které se neosvědčily, které nefungovaly. Ty důsledky pocitují například producenti žampionů, to už jsme neslyšeli. Situace je opravdu závažná. A proto žádám pana komisaře, aby žampiony zahrnul na seznam produktů, za které se bude poskytovat náhrada. Je to přímý důsledek této krize. Kdyby nevznikla krize a kdyby německé orgány nesprávně nereagovaly, pak by národní producenti nemuseli řešit takovýto problém, se kterým se dnes potýkají. A potom moje poslední otázka se týká obchodu s Ruskem. Já mám velké pochopení pro německé občany, které to postihlo. Pokud vím, tak někteří z těch občanů budou do konce života na dialýze. Původně se to svádělo na Španělsko, Španělsko se obrátilo na Evropskou unii s žádostí o náhradu a samozřejmě britští daňoví poplatníci to budou nepoměrným dílem platit. Chtěl bych, a mě by pan komisař ujistil o tom, že se pokusí tyto částky získat zpět z Německa, protože to, ten problém způsobilo Německo a pokud to nepůjde, tak eh, že se postará o to, že to nebude na úkor britského zemědělství. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Děkujeme za velice rychlou reakci komise. Mám dvě otázky. Jste si vědom toho, že žádosti o propagační opatření na základě současných trh je možné předkládat do 30. listopadu. A pokud jde o ten eh, další trh, tam je lhuta až 30. březen příštího roku. A znamená to proto, že ten propagační program bude schválen příliš pozdě na to, aby přispěl k obnově nebo k oživení trhu. Za druhé, Pokud jde o ten předpis, na jehož základě se poskytuje náhrada pro produkty, které bylo třeba stahovat z trhu, tady se rozlišuje třeba mezi skleníkovými produkty. Tam je možné poskytnout náhradu jenom asi, když je to přes 300 tun, a to je nedostačující. A za druhé, já si myslím, že jsou nějaké prostředky v určitých rozpočtových položkách, ale teď mluvíme o velké částce peněz, která se nevyužila například A to je problém. Takže mi připadá zjevné, že nějaké zdroje možná k dispozici jsou v nějakých dalších rozpočtových položkách. Seče Silvestry. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také komisaři za efektivitu a rychlost reakce. Mám dvě otázky na omezení obchodu a ty propagační kampaně. Říkal jste, že se bude poskytovat náhrada až do výše 50 ztrát, ale pane komisaři, musíte si uvědomit, že přesto veškeré úsilí komise bude hrozit celé řadě hospodářství, že zbankrotují vzhledem k této krizi. Takže náhrada ve výši 50% možná nebude stačit, aby se zajistilo, že tito producenti to přežijí, zvlášť v takových oblastech, kde jsou malé roztříštěné farmy. A pokud je o omezení obchodu, Potřebujeme jednoduchý a nenákladný systém certifikace pro export. Pro export do Ruska. Pokud je o propagační kampaň, tam musí proběhnout urychleně, je to naléhavá záležitost. Čerstvá zelenina a ovoce se hodně konzumuje a nepřipadá mi pravděpodobné, že ten program nastavíme teď a provedeme ho na nadcházejících měsících. Musíme obnovit důvěru spotřebitelů v ovoce a zeleninu, které se produkují v Evropské unii. Pan Gutierrez. Tres reflexiones muy breves y lo más rápidas posibles. Děkuji, pane předsedo. Jen tři eh, velmi stručné poznámky. První se týká eh, reakce komise na tuto krizi, její řízení a budoucnosti. Domnívám se, že Evropská komise jaksi neměla dostatečnou politickou iniciativu neproběhla žádná eh, debata na evropské úrovni, nebyla tam dostatečná koordinace mezi německou vládou a eh, evropskými orgány. Eh, to všechno vedlo k velké nejistotě spotřebitelů a velkým ztrátám výrobců. Takže ta reakce na tu krizi jaksi nebyla eh, správná. Pokud je o eh, krizové řízení, máme nařízení, které jaksi nemá mm, plnou podporu všech členů rady. Nyní se navrhují nedostatečné kompenzace a celá řada výrobců, především tedy španělských výrobců, není kompenzována plně, nejsou do těch kompenzací zahrnuty všechny plodiny. Je nutné, aby se ty kompenzace vztahovaly na eh, více eh, druhů zeleniny a sezónního ovoce. A také je ten celý proces eh, velmi administrativně náročný zdá se, že papírování je důležitější než to, aby eh, ti zemědělci opravdu své kompenzace dostali. My bychom uvítali, kdyby ty kompenzace byly vyplaceny rychle. Také bychom uvítali, aby se stejnou rychlostí, s jakou se budou kompenzovat zemědělci, se také eh, poskytovala podpora eh, evropským výrobkům. A na závěr, pokud jde o budoucnost, myslím, že naše největší zodpovědnost spočívá v tom, abychom napravili abychom maximálně napravili to, co se stalo, zajistili, aby se takové krize neopakovaly. Děkuji, Sergio, děkuji kolegové, pane komisaři. Eh, pokusili jsme se tedy být maximálně struční, ale samozřejmě je to velmi složitá problematika, ke které se, mm, o které tedy chtěli všichni hovořit a Zdá se tedy, že musíme obnovit důvěru evropských spotřebitelů ve ovoce a zeleninu. To znamená, že ty propagační eh, aktivity komise budou velmi mm, důležité. Pane komisaři, máte tady slovo. uh... Říkáte v tom posledním příspěvku, že komise situaci řešila špatně a e, byla byrokratická. Řekněte mi prosím, jaká byla poslední krize v zemědělství, ve které e, komise zareagovala tak rychle? E, řekněte mi, nějaký jiný sektor, kdy komise vlastně nečekala na poslední informace. Samozřejmě, eh, že přijímám kritiku, ale nemůžeme říci, že v otázce kompenzací výrobců eh, komise eh, postupovala nespravedlivě a pozdě. Chtěla bych oddělit akci komise v oblasti sanitární a v oblasti ochrany e, spotřebitele a v oblasti zemědělské. Já mohu hovořit e, spíš o té oblasti, kterou e, řídím. A zde bych vás chtěl ujistit, že kontrolní otázky, monitorovací otázky samozřejmě budu projednávat eh, také společně s komisařem Dalim. Spolu jsme šli do příslušné rady a e, také bylo žádáno, aby e, celý systém e, reakce komise byl prošetřen a zlepšen. Jistě víte, že nikoliv komise má své inspektory, inspektoři jsou na úrovni členských států. Někdy říkáte, že těch úprav a režimů je příliš mnoho, ale zde jde o koordinaci členských států a jejich byrokratické překážky. Komise eh, zcela jistě by měla s větší pozorností eh, objasnit to, co jasné není, aby bylo zcela jasné eh, a transparentní to, co komise dělá. Ale nemůžeme dělat něco na místě členských států. Členské státy mají své struktury. Dobře, nereagovali jsme dostatečně rychle, ale nevím, zda by bylo možné postupovat rychleji. Vše jsme koordinovali s radou s, na mimořádném zasedání ministrů zemědělství eh, jsem vystoupil. Nečekal jsem na to, až mě k tomu někdo vyzve. Možná, že v minulosti byly reakce na krizovou situaci pomalejší, ale já jsem předkládal okamžitě návrh. Šlo eh, tedy o nařízení komise a nikoliv rady. Proto jsme eh, nepotřebovali hlasování v radě. Když se podíváte na pravidla komise, tak tam těch možností není hodně. Doufám však, že v budoucnosti budeme mít eh, více možností na základě právních eh, předpisů, abychom eh, postupovali aktivně. Šlo tedy o nařízení o pravidla pro činnost komise, které jsem využil k naší aktivitě efektivitě. Další poznámky, příliš byrokratické postupy. Dobře, za několik měsíců eh, předstoupím eh, do Kokobu a budu hovořit o čerpání evropských prostředků. Myslím si, že v zájmu všech je ukázat, eh, že máme dobrou schopnost pro čerpání. Eh, my jsme žádali o určité minimum a eh, vycházeli jsme především z asociací výrobců a to proto, že tam je administrativní postup mnohem pružnější tam již existují operační programy. Nemůžeme prostě platit eh, za ty výrobky, které eh, nevíme, zda byly staženy, ničeny a podobně. Celý systém musí být eh, také věrohodný. Komise tedy musí postovat rychle, ale také korektně ve svých aktivitách. Mám zde předpisy pro naše aktivity eh, a eh, když jste hovořil o byrokratickém postupu, tak musím říci, my jsme využili jenom minimum všech předpisů. 18. června byl postup schválen a my jsme vycházeli z asociací E, výrobců. Musíme se podívat e, samozřejmě na to, zda tedy e, daná zelenina byla vyrobena, zda musela být stažena a tak dále. A to je základ, na kterém komise může reagovat. Ohledně rozpočtu. Již jsem řekl, na základě analýz jsme postupovali, ale také na základě žádosti. Vzhledem k informacím, které jsme měli v našich službách, šlo o výrobky nejvíce dotčené, které nemohly být dále skladovány a na základě množství vyrobených a neprodaných víme, že 210 milionů euro by mohlo pokrýt celkové ztráty. To bylo známo na začátku června. Vycházeli jsme z určitých Eh, údajů, ale musíme také eh, vyčkat na eh, závěrečné informace, abychom zlepšili tento postup. Bylo mi však milejší zareagovat i hned, ne tedy překotně, ale rychle. Proto jsme vyšli z údajů, které jsme měli k dispozici. Samozřejmě, že zlepšíme tato opatření, v rámci možností komise v rámci možností rozpočtu. Neříkal jsem, že 210 milionů je maximum, že nemůžeme jít eh, výš. Eh, podíváme se na to ještě později. Nezapomeňte, prosím, také, že organizace výrobců mají své prostředky. Samozřejmě jsou eh, omezené a nemůžeme očekávat eh, od nich, že budou krýt všechno, ale i tato združení výrobců mají určité možnosti. Eh, někdo zde hovořil o tom, proč se eh, jednalo o tyto združení eh, výrobců eh, a ne přímo kompenzace pro jednotlivé výrobce. Nezapomeňte prosím, že se vychází ze systému asociací výrobců v onom SOT. Víme, že nejlépe lepší je zorganizovat se a združovat se v tomto sektoru eh, zeleniny a ovoce. Tato situace ukázala, že právě eh, združení výrobci dokázali zareagovat eh, nejlépe. My bychom měli je podpořit, aby se dále združovali. Proč eh, neprovedeme onu podpůrnou akci eh, rychleji? Máme zde určité lhůty pro výběrová řízení. Normálně ty projekty měly být předkládány do eh, října nebo listopadu. My jsme toto období však zkrátili a tento program může být připraven do 15. srpna, tedy výrobci, kteří chtějí eh, takovouto podpůrnou akci, se mohou přihlásit do tohoto termínu. Dále do 15. září eh, vybereme eh, projekty a do poloviny eh, listopadu připravíme jednotlivé reklamní aktivity. Čili zkrátili jsme období které platí pro výběrová řízení v tomto sektoru. Nemůžeme to udělat rychleji, protože také musíme dodržet Eh, předpisy eh, korektního čerpání prostředků. Ohledně Ruska a vývozu celkově několik dní po identifikaci zdroje infekce probíhal summit EU-Rusko v Rusku a první téma, o kterém hovořil předseda Barroso s prezidentem Medvěděvem, byla otázka dovozu zeleniny ze zemí EU do Ruska. Politická dohoda mezi eh, těmito subjekty byla dosažena, ale technicky Rusko nereagovalo dostatečně rychle. Je nutné učinit eh, určité kroky. Komise proto znovu reagovala a žádala. Pan komisař Dali eh, se zástupci DG Agri, Sanko a obchod eh, rovněž jednají o tomto problému. Eh, kromě jednotlivých certifikátů komise je toho názoru, že Rusko reagovalo nepřiměřeně. Vzhledem k tomu, že ten zdroj byl jasně limitován na německý region a přitom Rusko zakázalo dovoz z celé EU. Já se domnívám, že velmi rychle budeme moci objasnit a vyjasnit tuto otázku. Proč nevznikly fondy z každé země šlo o nařízení komise. Komise se snažila učinit vše, aby mohlo eh, vše být realizováno rychle. Dále rozdělení na jednotlivé země. Zde jsme chtěli opět postupovat rychle a všechna další kritéria by jenom stížila byrokratický postup. Chtěli jsme minimalizovat jednotlivé prvky tak, aby bylo možné postupovat rychle. Nevím, zda ono rozdělení fondu na jednotlivé země by bylo skutečně efektivní. Na základě žádostí o e, kompenzace se budu snažit navýšit celou obálku e, tak, aby kompenzace byly e, také přiměřené. Zároveň jsme tam také zavedli systém, že kdo první přijde, bude také první kompenzován. Musíme však vyčkat Eh, konce června, eh, tedy všechny žádosti a potom eh, také tedy proporcionálně se budeme zabývat jednotlivými žádostmi. Dále zde byly otázky ohledně identifikace zdroje, ohledně transparentnosti tohoto systému identifikace. Jak již jsem řekl, jsem neustále v kontaktu s komisařem Dalim, abychom oba postupovali eh, korektně a všechny informace říkají o tom, že zdrojem byl to, co bylo identifikováno, eh, počet eh, případů klesá. Je však eh, zapotřebí zlepšit monitorovací systémy a pan komisař Dali na poslední radě se zavázal tuto situaci více analyzovat a předkládat další návrhy, tak aby bylo možné zlepšit koordinaci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 v té sanitární oblasti. Tam pan komisař dali předloží své návrhy, ale jak postupovat v řízení krizí s dopadem na trh. Já se domnívám, že v budoucnosti bychom měli eh, postupovat rychleji a přizpůsobit nařízení. Vždy půjdeme však cestou združení výrobců. Zde chceme tento prvek zdůraznit. Čím lépe, čím více budou výrobci združeni, tím lépe můžeme i my postupovat. Združení výrobců eh, také se lépe reagují v těch operačních programech. V operačních programech eh, združení výrobců však nemají Eh, možnost zareagovat na krizové situace. Právě proto členské státy reagovaly poněkud později. Zde vycházely ze svých legislativ při reakci na krizi. Národní legislativa prostě v mnohých zemích neexistovala a mm, proto nebylo možné na té operativní úrovni postupovat rychleji. Já se domnívám, že zde by Združení výrobců měla toto žádat a globálně na komunitární úrovni potřebujeme jasnější opatření, abychom mohli diskutovat také o e, rozpočtu pro tuto reakci. Pokud však nemáme právní základ, jak můžeme zareagovat? My jsme tedy e, jak si žonglovali s tím právním základem, který jsme nalezli, abychom mohli zareagovat rychle. Takže zde nás čeká ještě mnohá práce houby, žampiony a jiné výrobky, tam jsme eh, nereagovali, protože to eh, nebyly výrobky, které byly silně dotčeny. My jsme eh, navrhli tři výrobky nejdříve a posléze jsme doplnili papriky a cukety. I ty jsou citlivé co do možnosti skladování. ale co se týče jiných výrobků, tam nevím, zda můžeme takto zareagovat také eh, v souvislosti s objemem rozpočtových prostředků. Rukola, saláty, tam nechci hovořit eh, o detailech, již se o tom eh, hovořilo v tom řídícím výboru. Komise tedy navrhla určité akce pan Nicholson a poučení. Vím, co se nás týká. My se musíme poučit ohledně nástrojů pro řešení krizových situací globálně pro celý sektor a specificky pro zeleninu a ovoce. Zde zase, jako vždy, budeme vycházet ze Združení výrobců. Ohledně reklamních opatření, o tom jsem hovořil, nečekáme, zkracujeme lhuty, ale máme zde určitá pravidla. A samozřejmě, že Združení výrobců mají možnost reagovat a e, provádět reklamní opatření. E, mají to také částečně v operativních e, programech. Nejrychleji je tedy jít cestou operačních programů. Ale kromě toho se hovoří o širokých kampaních na základě specifických pravidel. My jsme zkrátili lhůtu pro výběr eh, programu a to maximálně. Ohledně inspekcí, které nefungují dostatečně dobře. Na to jsem zareagoval. Já se domnívám, že pan komisař eh, také předloží návrhy na zlepšení koordinace inspekcí. Ale zde se nejedná o inspekce komunitární, nýbrž národní. Ohledně Ruska jsem již hovořil. Zde musíme být trpěliví. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Pokud však máte eh, jiné otázky, tak jsem ochoten eh, se vrátit, abych eh, o dalších otázkách ještě pohovořil. K masu nemám dostatek informací ze strany komisaře Deliho, abych věděl o e, konkrétním dopadu na trh, na prodej masných e, výrobků a masa. Možná, že ta reakce je pomalejší, ale i tuto otázku samozřejmě sleduji. K EFSE a k sanitární analýze zde se domnívám, že pan komisař Dali bude eh, mm, schopen přijít s, dalšíma, s dalšími informacemi a eh, možná i na plenární zasedání nebo na mimořádném zasedání eh, rady i tam bude tedy předkládat eh, zcela jistě specifické informace. V mé oblasti eh, trhu eh, vím, že je nutné ještě lecos udělat. Děkuji vám. Děkujeme, pane komisaři. Děkujeme za všechny vaše odpovědi. Myslím, že v tom ve všem máme teď mnohem více jasno samozřejmě celou problematiku nadále eh, sledujeme a eh, vítáme vaše odpovědi a budeme se těšit také na eh, další informace. Prosím, abyste nás je nadále informoval. Teď si uděláme minutovou přestávku a potom budeme pokračovat. Dovodíme. Riprendiamo i lavori. Riprendiamo il trabaco. Por favor. Takže kolegové, budeme pokračovat. Ehm, přejdeme k bodu čtyři na dnešním pořadu jednání bod 4. Ve bodě 4 máme schválení zápisu ze schůze konané eh, ve dne 2. května, 11. 12. dubna. Pokud tedy nikdo eh, se k tomuto nevyjádří, budeme považovat zápis za schválený. Dále bod 5, sdělení předsedy. Lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů k dohodě mezi EU a Marokem o vzájemných liberalizačních opatřeních, pokud jde o zemědělské produkty z ryby a rybí produkty, e, byla stanovena na 24. června. Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů 24. června v poledne. Jak víte, z zpravodaj eh, vyzval výbor pro mezinárodní obchod, eh, což je tedy eh, příslušný výbor, aby eh, vyzval, tedy by navrhl, aby parlament tuto smlouvu odmítl, pokud s tím někdo nesouhlasíte, to znamená, pokud podporujete uzavření této dohody, tak byste měli v tomto smyslu podat, eh, předložit pozměňovací návrhy. Eh, potom by se o tom hlasovalo, pokud by to bylo tedy zamítnuto, tak se bude hlasovat o stanovisku zpravodaje a pokud i to bude zamítnuto, tak, se, tak výbor Agri tedy nebude eh, výboru INTA podávat žádné stanovisko. Dnes k tomu také bude jednání se zavřenými dveřmi, ve kterém výkonný výbor bude předkládat studii dopadu o dohodě s Mercosurem. To je bod 30 na pořadu jednání výboru INTA. Eh, bude to začínat ve 17.45 dnes odpoledne. Ehm, zájemci z výboru Agri jsou ehm, srdečně zváni, takže pokud má někdo zájem o debatu ehm, či vyslechnutí si této informací o této dopadové studii, tak zhruba v, kolem 17.45, 3 čtvrtě na 6 eh, se toto bude projednávat. To je tedy pozvánka předsedy výboru pro členy výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Tak, teď bych vás tedy požádal, abyste si připravili hlasovací karty. Já sám si to svou nějak nemůžu najít. Já jsem ji asi zapomněl. Předseda nemá hlasovací kartu. Pomoc, pomoc. No, já, já si je najdu. Ale zatím tady zahájíme hlasování. systémy eh, kvality vztahující se na zemědělské produkty. Zpravodajka paní Garcia Perezová. Budeme hlasovat tedy o její zprávě. Systémy kvality vztahující se na zemědělské produkty. To je jedna z těch dvou zpráv eh, v balíčku o kvalitě. Týká se to pravidel prodeje těchto výrobků a budeme o tomto hlasovat 4. Eh, července ve Štrasburku. To dnes tedy budeme hlasovat o první části, o druhé části budeme hlasovat eh, ve Štrasburku na začátku července. Chci poděkovat za vynikající odvedenou práci, za pozměňovací návrhy. Máme 19 kompromisních eh, pozměňovacích návrhů. Já chci poděkovat paní zpravodajce i všem ostatním, kdo na tomto pracovali. Připomínám, že je to první důležitý eh, dokument, který náš výbor přijímá po vstupu v platnost eh, Lisabonské smlouvy tedy a měli jsme zde mandát pro vyjednávání s radou, tak abychom toto mohli přijmout v prvním čtení. To je tady náš cíl. Eh, myslím, že tím jasně ukazujeme, eh, jak je náš výbor tedy eh, angažován, pokud jde o kvalitu. Takže zahajujeme hlasování. Takže začneme s hlasováním, bude to elektronické hlasování. Eh, odstavec 12, článek 12, zahajuji hlasování, končím hlasování. Mm, přijímá se. Eh, hlasujeme o 67. Končím hlasování. Schvaluje se 68. Zahojí hlasování. Schvaluje se. Schvaluje se. Elektronické hlasování k návrhu 69. Končím hlasování. Přijímá se. Teď máme kompromisní návrh 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijímá se. Pozměňovací návrh 14, zahajuji hlasování, končím hlasování. Eh, dále hlasujeme k 15. Končím hlasování. Schvaluje se. Pozměňovací návrh číslo 2. Eh, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, přijímá se. Schvaluje se. Pozměňovací návrh 82. Končím hlasování, schvaluje se. Kompromisní návrh číslo čtyři. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. Pozměňovací návrh 18. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. Kompromisní návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Eh, kompromisní návrh číslo 5 se schvaluje. Pozměňovací návrh číslo 94. Hlasujeme. 94 končím hlasování. Zamítá se. Návrh 97. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítá se. Návrh 96. 96 hlasujeme. Končím hlasování. Přijímá se. Eh, pozměňovací návrh 100. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítá se. Eh, pozměňovací návrh 99. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítá se. 101. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. Číslo 102. Končím hlasování. Schvaluje se. Číslo 103. Končím hlasování. 105. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. Návrh 20. Končím hlasování. Schvaluje se. 107. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítá se. 21, pozměňovací návrh 21, hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. 108, hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. Číslo 22. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. 109. Hlasujeme. Končím hlasování. Eh, zamítá se. číslo 110. Hlasujeme. Všichni hlasovali, končím hlasování. 110 schvaluje se. 113, pozměňovací návrh 113, hlasujeme, končím hlasování. dále 114. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítá se číslo 115. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schvaluje se. Číslo 116. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. Číslo 18, 118. Končím hlasování. Schvaluje se. Číslo 119. Končím hlasování. Zamítá se. Číslo 120. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. Číslo 121. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. Číslo 122. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 123. Volili jste všichni, hlasovali jste všichni. Schvaluje se. Pak tu máme kompromisní návrh číslo 6. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schvaluje se. Číslo 128. Eh, pardon, 129. 129. Zahajuji hlasování ke 129. Končím hlasování. Zamítá se. 24 eh, hlasujeme. Všichni hlasovali. 24. Končím hlasování. Zamí, um, schvaluje se. Kompromis číslo 7. Končím hlasování. Schvaluje se. kompromisní návrh 8, kompromis číslo 8, končím hlasování, schvaluje se. Návrh 138, hlasujeme. Prima schváleno 100. 40. Končíme hlasování schváleno. Eh, sto čtyřicet jedna. Končím hlasování. Přijímá se. 143. Tady máme dílčí hlasování, takže první část, eh, hlasujeme o první části 143. Končím hlasování. Schvaluje se. Teď budeme hlasovat o druhé části, návrh 143, část druhá. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. Návrh 144. Končím hlasování. 144. Schvaluje se. 145. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. Teď 148. Hlasujeme o návrhu 148. Končím hlasování. Schvaluje se. 149. 149. Hlasujeme, končím hlasování. Přijímá se o jeden hlas. Kompromis číslo 9. Hlasujeme o kompromisním pozměňovacím návrhu číslo 9. Končím hlasování. Schvaluje se. Kompromis číslo 10. Kompromis 10. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. Kompromis 11. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. si na 28 paní zpravodajky. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. 158. 158 hlasujeme. Končím hlasování. Zamítá se. 160. Končím hlasování. Schvaluje se. 29, pozměňovací návrh zpravodajky, hlasujeme návrh 29, končím hlasování, schvaluje se. Sto šedesát jedna, pozměňovací návrh 161, hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. Kompromis číslo 12. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. Pozměňovací návrh 166. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítá se. Kompromisní návrh číslo 13. Zahajuji hlasování. Všichni jste hlasovali. Končím hlasování. Schvaluje se. Pozměňovací návrh číslo 30. Návrh zpravodajky. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. Číslo 31. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. Pozměňovací návrh číslo 178. 178. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. Pak máme pozměňovací návrh 179, dílčí hlasování. Hlasujeme o první části. Končím hlasování. Schvaluje se. Druhá část 179. Eh, A ne, tady eh, mm, první část byla eh, přijata, takže o druhé se hlasovat nebude. Přejdeme tedy k pozměňovací návrhu číslo 32. Hlasujeme, končím hlasování. Přijímá se. Kompromisní návrh číslo 14. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. Kompromisní návrh číslo 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. Návrh 186. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Dále pozměňovací návrh číslo 34 předkládá paní zpravodajka. Schvaluje se kompromisní návrh číslo 16. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Schvaluje se. A nyní pozměňovací návrh číslo 197. 197 hlasujeme. Hlasovali jste všichni. Končím hlasování. Schvaluje se. Dále pozměňovací návrh číslo. Eh, je to elektronické, tak eh, to nemůžeme ověřovat. Eh, pozměňovací návrh číslo 198. Teď hlasujeme o 198. Končím hlasování. Schvaluje se. 199. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. 201. Pozměňovací návrh eh, předložený Kostingerem. Hlasujeme, končím hlasování. Zamítá se. Pozměňovací návrh číslo 202. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. 203. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. 204. Hlasujeme. Hlasovali všichni, končím hlasování, schvaluje se. 200 5. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. 206. Hlasujeme. 206. Končím hlasování. Schvaluje se. 207. Hlasujeme o 207. Končím hlasování. Schvaluje se. 208. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. Kompromis číslo 17. Kompromis číslo 17. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. Tím se dostáváme až k návrhu 228 na další stránce 228 hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. Návrh číslo 230. Hlasujeme. Končím hlasování. E, zamítá se. číslo 231, Olejničák. Hlasujeme, končím hlasování. Zamítá se 232, 232. Končím hlasování. Zamítá se 233. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. Číslo 37. Zahají hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. 235. Pozměňovací návrh předložený smysem. Hlasujeme a zamítá se. Návrh číslo 236. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. Dvěstě třicet sedm. Dvěstě třicet sedm a dvěstě třicet devět hlasujeme dohromady. Hlasujeme o těchto dvou pozměňovacích návrcích. Končím hlasování. Zamítá se. 238. Hlasujeme. Zamít, um, končím hlasování. Eh, schvaluje se. Číslo 240. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. Kompromisní návrh číslo 18. Zahajuji hlasování. Kompromisní návrh číslo 18. Končím hlasování. Schvaluje se. Tím přecházíme k pozměňovacímu návrhu číslo 249. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítá se. Dvěstě čtyřicet osm. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. 250. Končím hlasování. Schvaluje se. 251. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. 252. Končím hlasování. Schvaluje se. Číslo 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. Pozměňovací návrh číslo 40 na další stránce. Hlasujeme. Končím hlasování. Schvaluje se. 257. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 257 se zamítá. 258 hlasujeme. Schvaluje se číslo 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. 259. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. Návrh číslo 42. Hlasujeme. Číslo 42. Končím hlasování. Schvaluje se číslo 260. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítá se. 261. Hlasujeme a schvaluje se. Pozměňovací návrh číslo 43. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. A nyní úvodní ustanovení. Pozměňovací návrh číslo 1 pravodajky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schvaluje se. A teď jsme tady v té části úvodních ustanovení. 46. Hlasujeme schváleno. 47. Hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno. 48. Hlasujeme. Čtyřicet Končím hlasování. Schvaluje se. 49. Hlasujeme. 49 se schvaluje. Pozměňovací návrh číslo dvě. Hlasujeme. Dvojka. Schvaluje se. 50. Pozměňovací návrh číslo 50. Hlasujeme. Končíme hlasování. Schvaluje se 51. Ano, schvaluje se 52. Hlasujeme. Děkuji. Schvaluje se 53. Ne, 53, tom teď se hlasovat nebude, 54. Hlasujeme o 54. Končím hlasování. 54 se zamítá. Pozměňovací návrh číslo 3. Hlasujeme, končím hlasování. Schvaluje se. Pozměňovací návrh číslo 4. 4. Hlasujeme. Končím hlasování. Schval, schvaluje se. Pozměňovací návrh číslo 56. Hlasujeme, končím hlasování, schvaluje se. 57. Zahoji hlasování, končím hlasování, schvaluje se. Číslo 5. Hlasujeme, končím hlasování, schvaluje se. 6. Číslo 6. Hlasujeme, Končím hlasování. Schvaluje se. A konečně pozměňovací návrh číslo 7. Schvaluje se. Nyní pozměňovací návrh 58. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítá se. 59. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítá se. Číslo 60. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítá se. Pozmě, eh, kompromisní návrh číslo 19. Hlasujeme. Schvaluje se. Tím se dostáváme k pozměňovacímu návrhu číslo 66. Hlasujeme. To už je na poslední stránce. Končím hlasování. Schvaluje se. číslo 9. Hlasujeme, končím hlasování, schvaluje se. Číslo 10. 10. Hlasujeme, končím hlasování, schvaluje se. A konečně pozměňovací návrh číslo 11. Hlasujeme, končím hlasování, schvaluje se. Teď budeme hlasovat o tom legislativním návrhu hlasujeme, schvaluje se. Třicet dva pro, někdo proti, čtyři se zdrželi hlasování. Takže teď budeme hlasovat o návrhu eh, legislativního usnesení. Prosím, hlasujte. Schvaluje se. A konečně hlasujeme o rozhodnutí o zahájení vyjednávání se radou. Eh, prosím, všichni hlasujte. Všichni hlasovali. Všichni souhlasíme. Tři proti v tomto případě. Takže vám děkuji eh, a děkuji kolegyní Garcie Perezové. Chcete si říct slovo? Jen krátce. Chci všem poděkovat za jejich příspěvky. a především zástupcům jednotlivých skupin, se kterými jsme velice úzce spolupracovali. Chci vám poděkovat za to, že jste byli k dispozici, že jste byli eh, vstřícní při přípravě kompromisních návrhů a samozřejmě chci poděkovat sekretariátu a mým asistentům. Bez nich by to vůbec nebylo možné. Všem vám děkuji. Děkuji. Takže neodcházejte, prosím. Pozor, prosím, ještě máme jeden poslední bod na pořadu jednání. Máme tady důležitou zprávu, se kterou vás musím seznámit. Jsou tady kontroverzní, důležité věci. Je to poslední bod na našem pořadu jednání. Takže prosím vás ještě o chvilku pozornosti. Bod číslo 7. Společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty. To je to jednotné nařízení o společné organizaci trhu. A my máme návrh zprávy o přizpůsobení se jednotnému nařízení o společné organizaci trhu, takže budeme mluvit o návrhu této zprávy. A týká se to také nového rozlišování mezi aktům v přenesené pravomoci a prováděcími akty. Na základě článku 219 smlouvy o fungování Evropské unie. Takže, jak už jsme to dělali i v předchozích věcech, jiných záležitostí, tento proces přizpůsobení patří k nejdůležitějším záležitostem. Je to možná úplně nejkomplexnější zemědělská legislativa, takže opravdu obtížné nějak se s tím vypořádat ve světle Lisabonu. A ve zprávě, kterou navrhuji, jsou pozměňovací návrhy, jejichž cílem je nahradit prováděcí akty prováděcími akty, akty přinesené pravomoci. A pak jsou tady další pozměňovací návrhy, kde se chceme držet toho standardního vzorce, na kterém už jsme se dohodli s jinými institucemi, ale nejcitlivější záležitost, a tady potřebují vaši pozornost, protože je to politicky vysoce citlivá záležitost, to bych měl poznamenat jako zpravodaj, se týká článku 43 odstavce 3 smlouvy. A toho, jakým způsobem komise tento článek využívá v tom procesu přizpůsobení, jak víte. V odstavci 2 článku 43 smlouva zavádí běžný, obyčejný legislativní postup, postup spolurozhodování, na který si teď zvykáme, ale v odstavci 3 stejného článku je výjimka. A ta umožňuje, aby samotná rada na základě návrhu komise přijala určitá opatření při stanovení cen, odváděných poplatků, omezení objemů a tak dále. Je to výjimka, je to odchylka A proto si myslím, že to musíme vykládat eh, omezeným způsobem, abychom nenarušili pravomoce parlamentu. Jinak bychom se v podstatě dostali do situace ještě před Lisabonem. Komise ve svém návrhu využívá odstavec 3 článku 43. Jak už jsem říkal, tím se naprosto vylučuje z legislativního procesu parlament. Využívá to v nejrůznějších případech. například pro pomoc při ukládání másla, v cukerném odvětví, pro pomoc v odvětví mléka a mléčných výrobků, v souvislosti eh, s produkcí a dodáváním mléčných výrobků školákům a také pro pomoc v dalších sektorech. V osmi článcích eh, jednotného nařízení o společné organizaci trhu komise navrhuje, aby se parlament úplně vyloučil z rozhodování o cenách. Já tady nechci vést s komisí polemiku, ale poslal jsem dopis eh, komisaři Dačanu Čelosovi. Jedenáctého dubna jsme dostali návrh rady, který se týká implementace v těchto oblastech. aniž bychom se na, na, na, na tom ještě předtím dohodli. V zásadě to nebylo příliš zdvořilé z hlediska vztahu mezi institucemi, bylo to trošku uspěchané. Pokud to komise schválí ještě předtím, než dokončíme vyjednávání o tom upraveném jednotném nařízení o společné organizaci trhu, myslím si, že to bude velice negativní signál eh, vůči nám. Je to dosti negativní signál z hlediska zásad spolupráce mezi institucemi, kterými jsme se řídili. Takže já bych rád vyzval komisi, aby vyškrtla všechny odkazy na článek 43.3, kterými se zavádí ten obsah v nařízení, který navrhuje Rada do legislativního procesu. A znamenalo by to, že všechno by bylo v tom základním aktu a zajistilo by to, že parlament nebude vyloučen. A poslední věc, kolegové, já doufám, že budete schopni podpořit mé stanovisko ve snaze posílit úlohu parlamentu a zajistit, že bude možné řádně implementovat Lisabonskou smlouvu. Doufám, že toto nové nařízení budeme schopni schválit co nejdříve protože v rámci obecné reformy společné zemědělské politiky by eh, nějaká zásadní změna jednotného nařízení o společné organizaci trhu představovala příliš velkou zátěž. Takže tolik jsem chtěl říct k této věci. Rád bych vám připomněl, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 20. června v poledne a 11. a 12. července budeme hlasovat. Tolik tedy z mé strany, je to citlivá záležitost. Tady to využití článku 43.3, ale teď předám slovo dál. Pokud někdo chcete slovo. Děkuji, pane předsedo. A když je to závěrečný bod, eh, bych chtěl eh, upozornit členy výrobu, že k to, co řekl předseda k článku 43 odstavec 3 je velmi důležité také pro eh, chápání Evropského parlamentu. Když nedáme pozor, tak eh, Lisabonská smlouva bude vytunelována. Vždyť my máme určitá práva, musíme dát pozor, aby prostřednictvím článku 43 odstavec 3 tato práva nebyla zase nám odebrána. Eh, naše politická skupina souhlasí souhlasí se zásadními úvahami pana předsedy. Pak máme ještě několik maličkostí, ale na ty máme ještě čas. Chtěl jsem jenom zdůraznit tento důležitý úsek článku 43 odstavec 3. Skutečně musíme dát veliký pozor abychom nepřišli o naše práva na spolurozhodování. Ano, děkuji. Děkuji za tato slova. E, e, e já doufám, že to, co jsem říkal, bylo jasné, ale já si opravdu myslím, že toto je velký krok zpět. Komise už navrhla nařízení radě na základě článku 43.3 a naprosto vyloučila parlament. Už předložila návrh. To by byl tedy eh, opravdu zásadní krok zpět do dobu před Lisabonem. My chceme omezený výklad tohoto ustanovení. Chceme to vidět jako výjimku, jenom pro pár prováděcích aktů. Tady nemůžeme dělat krok zpět. Přeje si ještě někdo další slovo? Pokud ne, pokud nemáme žádné další žádosti, předám slovo komisi. Je tady eh, ředitel Pačeko, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych vám rád poděkoval. Chtěl bych poděkoval panu předsedovi De Castrovi za tuto zprávu k návrhu komise o přizpůsobení velice důležitého nařízení o společné organizaci trhu eh, Lisabonské smlouvě. A rád bych řekl především, že jsem opravdu rád, že obecný přístup komise může pan předseda de Castro podpořit. Ale samozřejmě, protože komise tento návrh schválila v eh, loni v prosinci, od té doby už se udělalo hodně práce s cílem standardizace přístupu k těmto eh, postupům, pokud je o prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci. A dnes mohu říct, že komise je připravena přijmout změny, kterými se přizpůsobuje nařízení novému nařízení o komitologii a také tomu, jak všichni chápeme prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci. Také si cením vašeho úsilí, pane de Castro, jehož cílem je vylepšit kvalitu návrhu a také ho ujasnit. Byl bych rád, abyste také měli na paměti srozumitelnost textu, vzhledem k některým těm změnám, které se navrhují, jako je třeba opakování křížových odkazů, což by tam muselo být opravdu stokrát, ale to je takový technický detail. Také s vámi souhlasím, pane předsedo, v tom, že cíle a obsah a rozsah prováděcích aktů bychom měli řádně vymezit a že příprava prováděcích aktů musí zohlednit eh, tu povahu základních ustanovení. A jsme proto připraveni přistoupit na pozměňovací návrhy, kterými se ten text tímto způsobem upřesňuje, ale nemůžeme souhlasit s návrhy, které naruší rovnováhu mezi prováděcími akty a akty přenesené pravomoci. Pane předsedo, pokud je o ten obsah, o který vám jde, ano, jistě to plně chápu. V tomto přizpůsobení společné organizace trhů Lisabonské smlouvě také zařazujeme taková deklarativ, takové deklarativní odkazy, třeba na článek 43.3, to je ta hlavní záležitost, a jak jste správně řekl, k článku 43.3 smlouvy jsme předložili samostatný návrh, který znamená, že rada by mohla jednat sama na základě návrhu komise. Ale pouze v malém počtu případů pomoci a stanovení cen, přičemž ty částky proto stanoví komise. Já chápu, pane předsedo, že je to citlivá záležitost pro vás, pro parlament. A váš návrh zprávy navrhuje, že to, co upravuje článek 43.3, by se mělo vrátit do toho základního ustanovení s tím, že ty částky stanoví komise. Ale já bych rád poukázal na to, že to by znamenalo, že ten návrh eh, který se týká článku 43.3, zůstane jaksi prázdný. A ve smluvě jde o ten článek 43.3, pardon, 43.2, ale také 43.3, což jsou ty výjimky. A to bychom chtěli omezit na minimum. A opět bych chtěla připomenout, že bez pochyby nechceme vyloučit parlament z mechanismů eh, společného organizace trhů jako jsou referenční ceny, kvóty a nebo minimální ceny třeba za cukrovou řepu. A poslední věc, pane předsedo, ještě mohu říct, že naprosto souhlasím s vaším návrhem ve zprávě, který zdůrazňuje naléhavost přijetí tohoto nového nařízení o společné organizaci trhu, abychom zbytečně nezatěžovali tu nadcházející reformu společné zemědělské politiky těmi záležitostmi prováděcích aktů a aktů přenesené pravomoci. A proto doufáme, že se nám podaří rychle postoupit ku předu. Děkuji vám. Děkuji, pane řediteli. Já bych eh, využil této příležitosti a řekl bych, že to, co děláme my, v podstatě odpovídá tomu, co dělá komise. V řadě věcí si rozumíme. A rada má stejný přístup, takže já doufám, že se nám to podaří rychle uzavřít a postoupit ku předu. S tím, že článek 43.3 bude platit ve výjimečných situacích kdy platí specifické podmínky, protože jinak by pro nás skutečně bylo nepřijatelné, abychom byli vyloučeni ze všech těchto věcí. Takže děkuji panu řediteli Pačekovi, děkuji všem přítomným a zasedání výboru je uzavřeno. ještě bych vám připomněl, že příští týden 27. června budeme mít další schůzi tohoto výboru tady v Bruselu od 15 hodin do 18.30. Budeme muset schválit ten eh, mléčný balíček, takže určitě přijďte. Děkuji vám a brzy na viděnou.